A nyní bude hovořit pan Nikola Schmidt za radu. Prosím, máte slovo. Monsieur le Président, Pane předsedo, pane předsedo komise, dámy a pánové, páni poslanci a poslankyně, vyslechli jsme slova předsedy Junkra Eh, všichni dobře víme, že situace, která byla svízelná již před létem, nabrala skutečně dramatických rozměrů, to znamená rekordní počet uprchlíků eh, v středním středomoří, východním středomoří a na západním Balkáně, to znamená těch třech eh, migračních trasách. Tato situace se však liší od těch eh, předchozích nejenom jsou velikostí, ale také rychlostí rozvoje přímo v terénu a zmatky, které, eh, které ji doprovází. Tlak na naše přijímací kapacity, jazykové tlaky, administrativní tlaky jsou všechny značné. Pokud odhledneme od eh, čísel a institučních otázek, je důležité si v této diskuzi připomenout, že tato situace zejména je výrazem lidských dramat, které jsou různé, které se dotýkají mnoha různých osob a které postihují jedince i celé rodiny. Tváří v tvář eh, této komplexní situaci neexistují žádné, eh, žádná jednoduchá řešení. Musíme skombinovat zodpovědnost na straně jedné a solidaritu na straně druhé musíme realizovat udržitelnou eh, migrační politiku. A musíme samozřejmě přitom myslet na budoucnost, to znamená připravovat eh, i dlouhodobá, udržitelná a globální řešení. Vzhledem k rozsahu tohoto problému jemu čelíme a vzhledem k jeho dopadu na Evropu, členské eh, státy a ve vztazích mezi nimi je jasné, že si uvědomujeme, že nezvládneme tuto situaci tím, že budeme jednat chaotickým způsobem, jak už jsem říkal v předchozí diskuzi. Naším prvním zřetelem je bezpečnost. To je bezpečnost těch eh, osob, které jsou eh, ohroženy. To je naše morální, humanitární, mezinárodně právní eh, povinnost. Stejně tedy ve vztahu, což se také týká všech transitních států, států soutězících, sou, sousedících s konfliktními zónami. Musíme zajistit důstojnou ochranu všech, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu chci stručně připomenout, co řekl pan předseda komise o těch eh, desítkách eh, tisíc evropských občanů, které, kteří projevili obrovskou míru solidarity. To je výrazem kapacity eh, Evropy, schopnosti Evropy být solidární. A je to tedy ta skutečná osvícená Evropa a e, já si myslím, že to je právě ta Evropa, kterou podporujeme, kterou milujeme a kterou si přejeme e, postupovat vpřed. Jistě, že musíme mít také přijímací kapacity na úrovni, které e, budou jak na území Unie, tak ve třetích zemích. K tomu je však potřeba určité úsilí a to předpokládá i určité rozpočtové eh, aspekty a do toho jste samozřejmě eh, eminentně zapojeni. Je tu, ehm, byly tu dva případy v uplynulých měsících, kdy hlavy státu a vlád se snažili vyřešit komplexní otázku migrace a uprchlíku. Eh, volali po globálním přístupu zaměřeném jednak eh, na, na několika principech, to znamená lokalizace a eh, přemístění, návrat a readmise a spolupráce se zeměmi původu a zeměmi transitními. V průběhu června Rada pokročila, pokud jde o e, distribuci a přemístění. A pokud hovoříme o naléhavých nástrojích, tak děkuji vašemu parlamentu za to, že dnes schválil zprávu Keller, která e, umožní radě e, přijmout klíč k relokalizaci a umožnit relokalizovat osoby, které od srpna, 15. srpna dorazili do Evropy. Samozřejmě, že to nestačí vzhledem k rozsahu krize a e, lidských, e, lidského dramatu, které ji provází. A proto tady vítám nové návrhy komise, které zohledňují vývoj v terénu a celkový rozsah e, tohoto jevu. Mohu vás ujistit, že v nadcházejících měsících předsednictví udělá vše v našich silách, abychom pokročili ve všech těchto otázkách. Právě proto předsednictví svolalo mimořádnou eh, eh, radu vnitra na 14. A jsou tu bezprostřední priority, to znamená eh, to, abychom posílili účinnost naší návratové politiky, abychom vytvořili ten takzvaný hotspot nebo středisko registrace eh, migrantů. A na mezinárodní úrovni musíme usilovat o posílení spolupráce s našimi partnery, eh, posílení regulace migračních toků, to znamená spolupracovat s Afrikou, s Tureckem a se zeměmi západního Balkánu. V tomto úsilí každý jednotlivý členský stát a všechny společně musí přispět eh, svým svojí e, části do e, tohoto e, procesu sdílení břemena. Neboť musíme mít řešení, které se dotkne všech problémů, které bude vyhovovat a vycházet vstříc všem výzvám, před kterými stojíme. Já neskrývám, že jsou tu rozdíly. Máme různé historie, různé tradice, které se mezi členskými státy liší. A my teď musíme překonat eh, tyto překážky a zaměřit se na to, co nás spojuje, co je společné. A to, co je společné, je silnější než rozdíly, které nás rozdělují. V tomto kontextu se spoleháme také na aktivní příspěvek Evropského parlamentu a já eh, jen velmi rád eh, budu svědkem vaší eh, rozpravy, která bude pak informovat i nadcházející setkání rady. Děkuji panu ministrovi Šmitovi a nyní za komisi dostává slovo pan Timmermans. Děkuji vám, pane předsedo. Já nemusím hovořit dlouho, protože pan předseda Juncker vás seznámil s celkovým návrhem komise. Já chci využít této příležitosti, kdy se setkávají tři instituce a hovoří o tomto problému. A chci také vyzvat Evropský parlament, aby silně podpořil návrhy komise, protože tak by vyslal jasný syndál při přípravě rady v pondělí pondělí. Na radě v pondělí eh, dojde k tomu, že některé členské státy budou muset udělat celou řadu kroků, než budou souhlasit s naším návrhem. Když eh, dnes nás vyslechne pozitivně parlament, pak také bude rada v pondělí dobře připravena. Ti, kteří si myslí, že když zavřeme hranice a pošleme všechny zpět, pak vyřešíme tento problém. Jsou tady tady také tací, kteří si myslí, že když otevřeme všechny hranice a všechny pustíme dovnitř, pak také tento problém vyřeší. Já se omlouvám, to jsou pouze iluze. E, my můžeme hovořit jasně a jasně formulovat návrhy, ale E, tyto návrhy zní jasně, ale jsou nemožné. Poslat všechny zpátky a zavřít hranice, pak by to znamenalo, že opustíme naše základní hodnoty Evropy. To by potom také znamenalo, že porušíme naše právní závazky. A když otevříme, otevřeme hranice a pustíme všechny dovnitř, pak to znamená, že ukončíme náš evropský sociální model, protože nemůžeme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 podpořit a udržovat při životě všechny lidi, kteří k nám přijdou. To znamená, že musíme jasně rozlišovat mezi těmi, kteří potřebují solidaritu, kteří utíkají před pronásledováním a těmi, kteří hledají lepší budoucnost, ale nemohou zneužívat sociální systém. A abychom toto dosáhli, potřebujeme kombinovat solidaritu se zodpovědností solidarita s těmi, kteří potřebují útočiště a se státy, kteří eh, jsou ve velkých problémech, protože tam přichází eh, první vlna uprchlíků, to je eh, Řecko, Itálie a Maďarsko. Tyto země potřebují naši solidaritu, my také musíme být solidární s uprchlíky. To je základ našich návrhů, ale také musíme vyzvat eh, k zodpovědnému chování, tak abychom lépe chránili naše hranice. Musíme pro provádět rychlou registraci příchozích na hranicích, tak abychom mohli rychle rozlišovat mezi eh, oprávněnými žadateli o azyl a těmi ostatními. Tak, abychom také formulovali bezpečné země, tak, abychom mohli vracet uprchlíky. Tak musíme také zodpovědně přijímat uprchlíky a eh, respektovat jejich důstojnost. To všechno obsahuje také návrh komise. A já bych nyní chtěl skončit následovně. To, co děláme dnes a co budeme dělat příští pondělí, je navázáno na osud Evropy, nejenom Evropské unie, ale souvisí to s osudem Evropy jako společenství hodnot, kde musíme respektovat hodnoty a také to, co dělá mnoho našich občanů, kteří respektují základní humanitu. A proto já jsem také hrdý na to, že Evropanem jsem. Děkuji. Vice Timmermans, adesso la parola al vice... Děkuji vám pane místo předsedo Timmermans. A nyní paní vysoká představitelka Mogherini. Uh, Děkuji. Franc řekl velmi správně, že toto je určující zlomový okamžik. Slova jsou samozřejmě důležitá, ale ta krize, které čelíme, ta, samozřejmě testem našich hodnot i naší identity. Je to určitý, uh, určitá chvíle pravdy, kdy se rozhoduje o tom, jestli jsme skutečně unii. Naše zodpovědnost chránit životy lidských bytostí, chránit lidská práva a, a také solidarita mezi členskými státy a ve vztahu k těm potřebným. Je to také test naší mezinárodní důvěryhodnosti ať si nikdo nemyslí, že můžeme ve světě podporovat lidská práva a prosazovat je, když nezajistíme nejvyšší sta- azylové standardy uvnitř Evropské unie. Nemůžeme si vůbec eh, naivně představovat, že můžeme eh, podporovat mír mezi válčícími stranami, pokud neakceptujeme jiné v našich vlastních společenstvích a pokud nenalezneme jednotu mezi sebou. Naše externí důvěryhodnost závisí do značné míry na naší vnitřní soudržnosti. Toho si musíme být vědomi. Eh, nelze si eh, představit, eh, Eh, skutečně eh, spravedlivou reakci na tuto krizi, pokud nebudeme mít i vnitřní reakci. Tyto vnější a vnější aspekty jsou vzájemně provázané, vzájemně se posilují. A tak to prostě je. Takže abychom byli důvěryhodní, tak slova nestačí. Musíme jednat eh, rychle, jednotně a důvěryhodně. Dnes předkládáme sdělení týkající se všech externích kroků, které jsou potřeba. Víme, že neexistuje žádné zázračné eh, řešení, žádná zkratka eh, k eh, vyřešení této krize, ale ta řešení, která přijímáme, budou fungovat ve středně a dlouhodobém rozměru. Přesto je musíme přijmout nyní. Já vím, že pro politiky je těžké přijímat kroky, jejichž eh, plody budeme eh, moci eh, získ sklidit až po letech. Ale dovolte mi říci, že naše, v naší externí činnosti jsme jednotní, to samozřejmě na venek, ale to nestačí, protože musíme najít také interní jednotu. I tak je to samozřejmě důležitá věc. První priorita. Záchrana životu. Eh, pan předseda vám tady nastínil, na kolik jsme zintenzivnili práci v této oblasti a kolik životů jsme zachránili. Za druhé, řešení eh, zdrojových příčin. K tomu se vrátím. Za další, boj s převaděči a pašeráky na všech trasách, nejen na moři. Protože to je otázka bezpečnostní, vzhledem k tomu, že finanční toky kolem těchto trestních eh, zločineckých organizací může eh, být relevantní pro další ohledy mezinárodní bezpečnosti. Takže naše strategie, strategie byla, byla jasná od začátku mandátu. Nemůžeme se zaměřit pouze na jaksi poslední eh, stovku metrů té tragédie, ale na celý průběh té Eh, trasy. Většina dnešních uprchlíků přichází z konfliktních zón. To je první věc, která se musí řečit. 4 miliony ze Syrie. Mezi Syrií a Irákem 10 milionů lidí je vnitřně vysídleno, muselo opustit své domovy. A my se zcela odůvodněně zaměřujeme na menšiny, to znamená jazídi, křesťané, kurdové, na to, aby měli právo zůstat na svém území, aby se mohli vrátit na území, kde po staletí žili. Ale dovolte mi říct si zcela jasně, že nemůžeme je ochránit. Jen když jsou daleko od nás, musíme je chránit i v případě, kdy přijdou blíže k nám. Dlouhodobá odpověď spočívá v tom, abychom zastavili konflikty, abychom řešili výzvy islámského státu neboli Daesh, abychom přispěli k usmíření. Dohoda s Iránem, i když se zatím týká hlavně nešíření jaderných zbraní, otvírá cestu dalším možnostem a práci s mnoha našimi regionálními partnery a všemi mezinárodními a regionálními mocnostmi. To všechno už je proces, který začíná. Dále spolupráce s mezinárodní společností, s agenturami OSN v zemích, eh, se zeměmi původu a tranzitu. K tomu jsme mobilizovali 4 miliony eur eh, za, na humanitární pomoc, abychom pomohli vysídleným eh, Syřanům jak přímo v Syrii, tak i v okolních zemích Libanonu, Turecku, Iráku, Jordánsku. Specifický případ je Libie, což je hlavně transitní země, dokonce více je to otevřený koridor. Jak víte, my jsme se o tom bavili mnohokrát v této sněmovně. Naše veškeré úsilí den, dnem i nocí je o tom, abychom se snažili vytvořit vládu národní jednoty v Libii, abychom mohli spolupracovat s libijskými orgány na zvládání tohoto koridoru de facto. Bude však také velice důležité a my usilujeme tímto směrem, abychom eh, také pracovali na jich od Libie. Pokud se zaměříme jenom na námořní hranici a zapomeneme tu pozemní, eh, tak nikdy nevyřešíme celý problém tohoto koridoru. Proto jsme začali eh, bezprecedentní dialog se zeměmi Sahelu, a to zejména s Nigerem a dalšími a dnes, jak víte, navrhujeme tra- Trastový fond pro Afriku, který má podporovat ekonomické příležitosti, rozvoj, bezpečnost a lepší zvládání migrace ve smyslu rovného partnerství s našimi africkými partnery a státy. Bude tak dáno k dispozici 1,8 milionu eur a očekáváme, že všechny členské státy bez zbytku přispějí svým dílem. Nemůžeme chtít spolupráci na evropské úrovni a pak nepřispět finančně. Vzpomeňte si na to, když se bavíme o rozpočtu, musíme dát najevo eh, ucelenost v našich rozhodnutích. Ten původní trastový fond pro Syrii již začal fungovat v posledních měsících a první eh, smlouva, první zakázka se týká škol a vzdělávání. To chci zdůraznit, protože Sýrie ztrácí vlastně válkou celou generaci v exilu. Proto musíme investovat do syrských dětí, což je investice do budoucnosti regionu, ale také naší vlastní bezpečnosti, protože to je nejlepší investice, kterou si můžeme sami dovolit proti radikalizaci a terorismu. A za třetí, a to je poslední bod, bojujeme s těmi, kdo se přeživují na lidských životech, to jsou pašerácké a převaděčské sítě. Ehm, proti těm bojujeme ve spolupráci s, s transitními státy a ve Středomoří naše námořní operace ve, ve Středozemním moři. Nyní pr- splnila cíle první fáze, to znamená získání zpravodajských informací o pašeráckých trasách, o jejich aktivech a strategiích. A již v této první fázi za uplynulých pět týdnů v 16 případech se nám podařilo zasáhnout eh, proti pašerákům, přivést je ke spravedlnosti a zabavit jejich plavidla. Um, proto v Lucembursku, kde se sešli ministři zahraničí a obrany, doporučili přejít k fázi 2 na otevřené moři při respektování mezinárodního práva, když žádáme členské státy, aby přispěli svými zdroji k této misi. Protože tohle je také příležitost jasně ukázat, že tam, kde je politická vůle a uh, určitý uh, ponětí jedno, jednoty, tak můžeme využívat pra, e, nástroje, které již máme ale já jsem eh, nesmírně hrdá na to, že v těchto prvních týdnech eh, našich zákroků ve Středomoří se nám podařilo eh, zachránit 1500 životů mužů, žen a dětí přímo na moři. To nebyl hlavní cíl této operace, ale vedlejší účinek, který je velice důležitý. Summit ve Valetě o, migrace, o migraci v, v, v tam se sejdou Eh, tedy eh, hlavy států a vlád, je to součást, součást rabatského procesu a na tomto summitu budeme mít také vysokou eh, konferenci na vysoké úrovni o, o Balkánu, tomu musíme věnovat také velkou pozornost. Tam se sejdou členské státy EU, Turecko a země západního Balkánu. Musíme si uvědomit, že tohle není jenom emocionální otázka. E, jakožto politici nemáme vyjadřovat naše emoce, máme e, však přijímat rozhodnutí, která e, jsou uzelená, která odráží a odpovídají těmto emocím. Ty emoce sami o sobě nebudou stačit, musíme je jednat a k tomu je čas právě teď. Doufám, že všechny instituce, občany, členské státy, včetně samozřejmě občanů a e, veřejnosti, protože s těmi to souvisí a ty se můžou měnit. Musíme se zastit naší příležitosti, dostat našim historickým hodnotám, e, splnit výzvy, kterým čelíme a také naplnit potenciál naší globální a regionální role. Jak Franc řekl, tak sáce nejsou jen životy lidí a byť jediný život by stačil, ale Eh, také samotný stav naší unie. Děkuji vám, paní místo předsedkyně Mogherini a nyní pan Avramopoulos. Děkuji vám, pane předsedo. Projev o stavu Unie se týkal především migrace a také tento projev ukázal naše priority. Předseda hovořil zcela jasně a i já budu hovořit jasně. Řízení migrace je také průběžským kamenem pro EU a pro schopnost EU já bych chtěl oběma předřečníkům poděkovat za zahajovací projev a také za otevřenou spolupráci při vypracování důležitého ambiciozního balíčku. Tento balíček reaguje na uprchlickou krizi, která se odehrává před našima očima. Eh, migrační krize v Evropě se zvětšuje a my na tuto krizi musíme reagovat ambiciozně a odvážně. Eh, to je Evropa, kterou chceme a které musíme dosáhnout. Dnes předkládáme čtyři velice konkrétní opatření, která středně době a dlouhodobě nám pomohou řešit výzvy, které jsou před námi. Eh, zvýšené počty uprchlíků v průběhu eh, léta nemohou řešit pouze vstupní země. Tak, abychom řešili tento přítok, eh, příliv uprchlíků, potřebujeme koordinovaný přístup a proto navrhujeme relokaci 120 tisíc lidí, kteří prchají před válkou, útiskem a chaosem z Itálie, Řecka a Maďarska podle distribučního klíče. Tento klíčový návrh je dodatkem k návrhu před létem, který navrhoval relokovat z Řecka a Itálie 40 tisíc lidí. Převážná většina poslanců této sněmovny bude určitě hlasovat pro tento návrh a v budoucnosti také navrhneme stálý relokační systém. My se musíme poučit ze současné krize. Evropa není dostatečně vybavená, aby eh, se dokázala vypořádat s tímto velkým přílivem uprchlíků. My potřebujeme strukturální řešení těchto krizí, tak abychom dokázali systematicky podporovat členské státy a také podporovat ty, kteří jsou v nouzi. Proto navrhujeme eh, zřízení trvalého relokačního mechanismu a hodnáme inovovat dublinský systém. My potřebujeme, musíme nabídnout účiště potřebným a musíme také zabezpečit, aby ti, kteří nemají právo na to, aby zůstali v EU, byli eh, okamžitě vráceni. Členské státy mají mít možnost odmítnout tyto neoprávněné návrhy tak, aby mohly finančně podporovat eh, návrhy oprávněné těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A proto dnes předkládáme Eh, seznam bezpečných zemí, včetně balkánských zemí. V roce 2014 eh, předložilo eh, předložili příslušníci těchto zemí 17 Procent veškerých žádostí o azyl. A toto je velké břemeno pro národní e, systémy, azylové systémy, protože tyto žádosti byly z velké části neoprávněné. Když zařadíme tyto e, země na seznam bezpečných zemí, pak můžeme urychlit azylové řízení. A to také zlepší účinnost azylových e, systémů systému a pak eh, eh, azylové řízení bude moci postupovat rychleji. V současné době Evropa má velice malý počet Eh, navracení a to je 40%. A to také podkopává důvěryhodnost naší migrační politiky. Proto dnes také předkládáme dnes eh, program navracení. A toto sdělení dává možnost komisi podporovat také operace mezi členskými státy a uh, že se budeme snažit hledat eh, pákové efekty tak, aby třetí země přijímaly zpět své národní příslušníky. A já eh, chci poděkovat této sněmovně eh, za to, že nás podporuje ve schválení evropské migrační a asilové politiky a počítám s vaší podporou. Děkuji, Děkuji vám, pane komisaři. Nyní eh, promluví zástupci politických frakcí. A jenom organizační poznámka. Máme velký sklus, ale nyní jsme poněkud flexibilnější takže v rámci Catch the Eye eh, možná naženeme trochu času a o půl druhé se bude konat hlasování o důležitých zprávách. Nyní má tedy slovo Garcia Diaz de Mera na jednu minutu. Děkuji. No, lidé utíkají, aby zachránili svůj život před útoky islámského státu jiným násilím. Jedná se o uprchlíky a proto podpořujeme návrh komise, který je solidární, rozhodný a také naléhavý, protože tento fenomén si žádá rychlé jednání. Nicméně ten problém zůstane delší dobu a proto potřebujeme eh, permanentní závazný mechanismus společenství. Podle příslušného článku smlouvy je důležité, aby všechny státy byly solidární. Ti, kdo potřebují pomoc, ty musíme podpořit. A lidská práva musí být zaručena zvláště u těch nejzranitelnějších. E, musíme kromě toho bojovat také proti e, terorismu islámského státu i dalšímu Potřebujeme tedy spolupráci s zeměmi původu a musíme také realizovat dohodu s Addis Abeby. Děkuji vám. Jak už jsem řekl, nemám více prostoru. Nyní má slovo pan předseda Vitela na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře Šmité, eh, vážení komisaři, Dovolte mi vám poděkovat za vaši činnost. Je třeba konstatovat, že pozice mé frakce plně souhlasí s tím, co pan komisař právě představil, když představil čtyři body balíčku. Ale někdy mám pocit, že celá tato rozprava je poněkud surrealistická. My budujeme zdi na pobřeží a budujeme eh, zábrany z ostatného drátu. Ale o čem vlastně diskutujeme? Je to vlastně propaganda. Myslíte, že toto vyřeší skutečně migrační problém? Je to všechno jenom taktika, propaganda, líčení na voliče. Měli bychom jednat opravdu seriózně a návrh komise seriózní je. Řeší ten naléhavý problém, zavádí permanentní systém, který bude možné použít i v dalších krizích a bohužel další krize určitě také nastanou. Potom máme téma ekonomických uprchlíků. I s eh, tímto tématem musíme eh, nakládat seriózně a přísně. Eh, musíme analyzovat, co společnost potřebuje, jaký je tam pracovní trh. Potřebujeme kontroly, které musí probíhat na základě společných pravidel a společných lhůt. Není možné, aby Eh, se jedna žádost eh, vyřizovala 6 měsíců a jiná 30 eh, dní při zpracovávání žádostí o azyl. Také potřebujeme iniciativy pro Afriku, už se to tu zmiňovalo, také to zmiňovala paní komisařka Morgerini a pan komisař Timmermans. Stabilizace severní Afriky je důležitá také otázka Libie, vše, co zde zaznělo o Syrii. Existují státy, které vlastně státy už vůbec nejsou. A prchá se z nich, ale kdo z nás by v takovéto situaci neprchal? Potřebujeme strategii, která bude namířena všemi směry, která bude nedemagogická, realistická a vážná. Jde o to, to celé schválit a zde bych se chtěl také obrátit na lucemburského pana ministra, kterého dobře znám a myslím, že opravdu je důležité, aby tato principy platily pro celou Evropskou radu. Děkuji a nyní paní Steven za EKR na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Uprchlíci, kteří z Turecka přes Řecko chtějí se dostat do EU, jsou tlačeny zpátky do Turecka na moři. To vlastně eh, nepopírá mezinárodní eh, námořní právo, jsou vraceni do, ne, bez, do bezpečného eh, e, přístavu. EKR považuje Turecko za bezpečnou zemi. Pokud je zde prohlašováno něco jiného, je třeba to řešit u soudu pro lidská práva. Vlastně zde nemáme žádné principiální rozsudky v této věci. E, e, soud již řeší e, přesouvání z Itálie do Libie. Pan předseda komise Juncker také uvedl, že Turecko je kandidátskou zemí a tím pádem je zemí bezpečnou. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se nestalo kandidátskou zemí. Děkuji vám za pozornost. Wikström. Paní Wikström na dvě a půl minuty za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Za upl- v uplynulém týdnu um, uprchlík konečně dostal jméno, um, příběh uh, prostřednictvím fotografie a uvědomili jsme si, že za každým uprchlíkem stojí život, životní příběh, milované osoby, které eh, byly eh, opuštěny. A to v podobě tedy toho malého eh, tříletého Alana Turdy, který zůstal ležet bez dechu a bez života na pláži. A on přišel o život, ale vrátil do té eh, evropské diskuze eh, také eh, určitou míru emocí a soucítění. Po těchto nedávných tragédiích jsem povzbuzená tím, jak vidíme občany, kteří vychází do ulic, aby přivítali uprchlíky. Ehm, to v uplynulém týdnu ukázali, ukázala veřejnost eh, daleko větší eh, integritu než mnozí naši politici. Občané nám ukázají, o čem evropské hodnoty skutečně jsou. Ukázala Evropu v tom nejlepším světle. A přesto někteří politici stále se stěžují na nelegální migranty. A já musím říct, že už toho mám plné zuby této retoriky. Protože jak někdo, kdo prchá před válečným konfliktem, se má dostat do Evropy a požádat o azyl? Když my nedovolíme lidem, aby se hlásili o azyl na našich ambasád, ambasádách a konzulátech. My jsme zavedli tuto směrnici, která eh, umožňuje všem leteckým společnostem která teda ne- neumožňuje leteckým společnostem, aby vzali na palubu kohokoliv, kdo nemá víza. Tím vytváří určitá paradoxní situace, určitá hlava 22, z které není uh, eh, uniku. Musíme změnit stávající uh, azylovou politiku a přizpůsobit ji eh, tomuto století, aby existovaly legální způsoby, jak se sem dostat. Musíme mít systém závazných kvot pro uprchlíky, které přijmou všechny členské státy. A naše skupina samozřejmě podporuje tyto návrhy komise. Toto je určující moment pro Evropu a naše nejlepší dny jsou stále před námi. La parola a nome del grupo. Děkuji. A nyní za GUE paní Albel Guzman na jednu minutu. Děkuji vám. 4 miliony uprchlíků ze Sýrie, 4 miliony Iráčanů, 3,5 miliony z Afghánistánu, 2,5 z Líbie. To je výsledek válek. Válek, které se tam odehrávají, válka v Iráku, válka v Afghánistánu a podpora Libie. Podporovali jste zbraněmi válku v Sýrii a podobně. A když potom stojí před našimi branami uprchlíci, co děláte? Snažíte se vytvořit nějaké legální možnosti? Ne. Humanitární koridor? Také ne. Vystavovat humanitární víza? Ne. Poskytnout dočasnou ochranu? Ne. Co se děje toto? Oland studuje situaci islámského státu v Sýrii. Pan Cameron se snaží něco dělat v Sýrii. Někdo další se snaží postup, postupovat vojensky v Syrii, ale dámy a pánové, důvodem je válka a řešením ovšem nejsou bomby. Děkuji. A není paní z Argentiny na jednou minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pan předseda Juncker dnes ráno ve svém projevu řekl, že musíme dát eh, právo na práci uprchlíkům, protože to znamená důstojnost. Práce znamená důstojnost. To řekl. Řekl také, že musíme připustit legální migraci a měl zde na mysli ekonomickou pracovní migraci. Nemůžeme bojovat proti nelegální migraci, pokud žádné jiné formy migrace nejsou. A já chci tedy se zeptat komisařů Avramopoluse a Timmermanse na toto. Eh, ty vaše návrhy jsou dobré, já vás za ně chválím, ale pan Juncker oznámil další kroky v řešení pracovní migrace. Na ty nesmíme dlouho čekat a o to vás prosím, protože práce znamená důstojnost a já doufám, že tedy velice rychle předložíte konkrétní návrhy. Děkuji. Děkuji vám a za EFDD pan Korel na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. My to označujeme nadále jako nouzovou situaci, ale vlastně to není nouzová situace, je to něco, co už existuje řadu let a bude řadu let existovat. Je to opravdu obrovský exodus způsobený špatnou politikou západních zemí, eh, dané vykořišťováním a nyní vznikly války, před nimiž lidé prchají. Definovali jsme pozici, dali jsme najevo naše hesla, ale všem je jasné, že nemáme žádný vliv ani jako Evropský parlament, ani jako komise, protože vše leží v rukou členských států. Členských států, které bohužel opravdu podávají obrázek pokrytectví v Evropské unii, protože v rámci svého hospodářského zájmu a neoliberalismu se neodvažují komukoli podívat do tváře. A potom je opravdu smutné, vidět věci, eh, když například potom v Itálii slyšíme, že se máme chovat humánněji, když vidí fotografii mrtvého chlapce na pláži, ale den předtím se ta osoba setkala s dodavatelem zbraní. Pan poslanec Zelenský na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, na začátku si musíme jasně říci, že je nesporné, že Všichni lidé, kteří potřebují ochranu a pomoc, ji také mají dostat. To je přece jasné. My diskutujeme vlastně jenom o tom, jak a kde těmto lidem pomoci. A se z toho dva koncepty. První sjednocené levice sociálních demokratů, zelených konzervativců a komunistů. A potom je další koncepce. Vaše koncepce je přijmout úplně všechny. Neptáte se, jestli jsou to oprchlíci podle Ženevské konvence, jestli jsou to nelegální migranti, zda hledají jenom své hospodářské štěstí, nebo zda jsou to bojovníci za islámský stát. Vy říkáte, všichni jsem. My, eh, patriotické, vlastenecké, svobodné strany říkáme, že musíme utvářet tu pomoc přímo na arabském poloostrově, vytvořit tam podle standardů UNHCR přijímací centra. O tom již EU uvažovala. Musíme vytvořit bezpečné zóny. Musíme zapojit země Perského zálivu do celé situace, tak aby pomohli svým islamským bratrům a také USA, které mají obrovskou zodpovědnost za to, co se stalo. To je ten cíl. Děkuji vám, pane eh, Vilimský, za nezařazené poslance, pan Focht, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dnes jsem musel od pana Junkra slyšet, že nejsem Evropan, protože nestojím na nádraží a nevítám eh, přijíždějící. Proč nevolám vítejte? Protože si myslím, že i vážení komisaři mají úkol evropských voličů našich národů, práva na naši vlast, právo hájit identitu našich národů. A stejné právo e, eh, nárokuje také pro uprchlíky. Ti lidé, kteří sem přicházejí, ti také mají domov, také mají vlast, také mají právo na vlast a na uchování jejich vlastní identity. A problémy nemůžete řešit tím, že budete tyto osoby integrovat, protože pak už se nevrátí. Ne, oni mají vlast a mějí se tam jednoho dne vrátit a proto investujte do jejich vlasti tak, aby měli budoucnost ve své vlasti a nikoli u nás. Děkuji, paní Vozenberg, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. 250 tisíc migrantů letos už přišlo do Řecka přes turecké pobřeží. Předtím to bylo tak 75 tisíc a v roce 2013 40 tisíc, takže tento problém je čím dál tím urgentnější. Potřebujeme evropskou migrační politiku. A Potřebujeme spolupráci parlamentu a rady, potřebujeme spravedlivé rozdělení uprchlíků v EU, tak jak to navrhuje komise. A Turecko také musí dodržet readmisní dohodu z roku 2011 EU a s Řeckem z roku 2014. Pane předsedo, Evropa hodnot Eh, musí vždy v migrační otázce ukázat svoji humánní tvář. Děkuji paní Sipl na jednu minutu. Děkuji vám stále se rozpoutává strach, že může přijít příliš mnoho migrantů do Evropy. A pan Juncker tady jmenoval číslo, je to 0,11% vzhledem k počtu evropského obyvatelstva. A většina uprchlíků jsou ze zemí, jako je Syrie a Eritrea a prchají před válkou a pro následování. E, na tomto pozadí často emocionální racionálně vedená rozprava má pouze jenom cíl, jeden cíl a vytvářet eh, špatné nálady oproti všem uprchlíkům. A je smutné, že velká většina eh, rady se zalekla těchto slov na místo, aby volala po solidaritě uvnitř a vně. Eh, a to se nyní musí změnit. Rada musí musí jednat příští týden a řídit se eh, radami a návrhy komise. A paní Fotika, děkuji vám, děkuji vám srdečně. Velké konflikty před dveřmi Evropy vždy obsahují bezpečnostní a humanitární komponentu a k tomu patří také eh, migrace. Neoimperiální politika Putina vedla k tomu, že také došlo k ekonomické migraci, například z Polska. A tady jsme byli solidární a v tom budeme nadále pokračovat. A otázka bezpečnosti na jižních hranicích. Co mě těší, je to, že paní eh, Mogarini hovořila také o záchranných operacích, ale eh, bezpečnostní mechanismus eh, bude kontraproduktivní. Já mám nadále dojem, že Evropská unie by měla využívat interní možnosti, aby dosáhla také solidarity v rámci EU. Paní Verže. Paní Verže. takřka 60 milionů uprchlíků je v celém světě, pouze 13% v rozvinutém světě. 0,11% evropské populace. Takže často rozlišujeme uprchlíky podle jejich národnosti nebo ještě hůř. A je znepokojící situace vzhledem k některým postupům členských, členských států. Co se Eh, stane s těmi, eh, kdo budou potom vráceni do zemí původu jak spolu s ekonomickými mm, eh, migranty. Opozice stále roste a tím se dostáváme, jak si jdeme trochu hlavou proti zdi musíme eh, zamezit eh, těm úmrtím, musíme předcházet eh, aktivitám pašerákům. Musíme respektovat životy těchto lidí, těchto mužů, žen a dětí v Evropě i jinde. Un minuto, prego. Děkuji, paní Keller. Vážení kolegové, stav Unie musíme měřit tak, jak se chováme k nejpotřebnějším v Evropě. A tady máme smíšený obraz. Na jedné straně máme lidi, kteří pomáhají uprchlíkům nejenom v minulém týdnu, ale celé roky. Na druhé straně máme také členské státy, které se vzájemně obvinují a nedělají to, co se od nich očekává. My se musíme rozhodnout, koho budeme podporovat, kterou část Evropy chceme podporovat. A já se domnívám, že lidé, občané v Evropě nám ukázali, kterou cestou jít. My, oni si zaslouží Nobelovu cenu. A já si myslím, že vlády členských států by se měly reakcemi občanů řídit. My bychom měli podpořit občanské iniciativy. Děkuji. Pan Nato na minutu. Pane mis, paní místo předsedkyně, eh, já si myslím, že ten přístup je naprosto nesprávný. Eh, postoj Německa a Švédska je nezodpovědný. Co si myslíte, že se stane, když řeknete, že všichni mohou žádat azyl? No co se stane? Přijde víc lidí. To znamená, více lidí bude riskovat život přechodem Středomoří, Jaderského moře. Čili víc lodí, víc utopených lidí, víc smrtí. I když eh, nesouhlasím s odpovědí Evropy na migrační krizi, aspoň něco děláme. Ovšem ten skutečný skandál je, jsou ty země, které nedělají vůbec nic. A tím mám teď na mysli ty bohaté ropné eh, arabské eh, státy, Kuwait, Bahrajn, Katar, Arabské Emiráty. Přitom a, a také Saudská Arabie, zdroj vahabismu. Eh, oni nepřijímají vůbec žádné uprchlíky a e, přitom tlačí své spoluvěrce do Evropy. Já myslím, že jak Tony Abbott řekl, musíme lodě zastavit. Pan Salvini. Děkuji. Já jsem tady slyšel nebezpečná pokrytecká slova. Jakoby Evropa byla vedena nebezpečnými pokrytci. Kde se zastavují sankce proti Sýrii, aby se zabránilo válce s Ruskem. 50 tisíc eur denně se na to vynakládá. Tolik um, lidí si myje ruce nad tím. Já nechci žádné minuty ticha ani teď, ani v, v budoucnu mezi těmi migranty, kteří přichází do Evropy. A ti sebou nesou potenciál terorismu. Takže taková minuta ticha může být vlastně před zvěstí budoucího krve lidi. Budeme mít miliony, miliony uprchlíků a přitom eh, se to snažíme eh, zachovat evropský penzijní systém. My vlastně dovážíme nezaměstnané lidi do Evropy. Pan Golneš, na minutu. Co tu vidíme? Je to při, přijímání lidí, kteří jsou perzekovaní z náboženských, politických jiných důvodů, z destabilizovaných států, anebo je to avantgarda masové migrace, převážně ekonomické, která je tu metodicky podporována eh, s podzáminkou humanitárních kroků. Já jsem naslouchal paní Wikstrom, která eh, eh, hovořila o tom případu malého utonulého dítěte ale eh, jak zodpovídá Evropa za tuto eh, smrt této rodiny, která se necítila v bezpečí Turecku? Za to mohou američané a ti z Evropanů, kteří přispěli k destabilizaci Iráku a Syrie. Jsou to země Golfského zálivu, Eh, které eh, teď na nás ukazují eh, prsty. Je to Arabská liga, která nezasahuje proti islámskému státu. Jsou to také ti kriminální pašerácké živly, které žijí na úkor jiných. A já a ten otec toho dítěte bohužel věřil vašim slibám, slibům. Paní Mecola, minuta 30. Když jsem vstoupila do politiky, tak jsem dostala jednu radu. Nikdy nehovoř, když jsi rozlobená, ale já se touto radou nyní řídit nebudu. Eh, členské státy se dohodnou na eh, množství úlovků ryb a také na množství odpadků, ale když vidíme oběti, tak se nadále nedocházeme shodnout na tom, jak se postává, postavíme k uprchlíkům a migrantům. Nic není důležitější důležitějšího, naléhavějšího. My často hovoříme o unii sdílení hodnot, ale my nezdílíme zodpovědnost a to je naše kolektivní eh, zklamání. Eh, uprchlíci uprchají, utíkají před eh, válkou a my se nesmíme dívat pryč. Všichni musíme řešit své povinnosti a nebudou v této souvislosti fungovat ani zdi, ani ploty. My musíme vytvořit jedno společné řešení a reagovat na tuto situaci a my potřebujeme trvalý distribuční mechanismus, který už jsme potřebovali včera. Já vyzývám eh, premiéry, ne buďte populističtější a dejte také lidem možnost dívat se bez obav do budoucnosti. Také ukažte, že jsme vzorem pro svět. Toto je výzva pro naši generaci a e, musíme zabránit tomu, aby se na nás vzpomínalo na to, že jsme nedokázali mnohé uprchlíky zachránit. A nyní pan Ueli. Děkuji, děkuji. Já jsem požádal slovo jako Maďar a já nyní budu hovořit eh, jako Evropan. V Evropě je 500 milionů obyvatel a my máme obavy o osud našich dětí. Já jsem také znepokojen osudy dětí, eh, které jsou ohroženy válkou a já nemám obavy z toho, co negativního by nám přinesly děti ze Sýrie. Já také proto podpořím návrh komise já se domnívám, že rozprava ukázala, že potřebujeme Evropu, která bude konat. My jsme viděli strašné obrázky z Maďarska, ale vy si musíte uvědomit, že Maďarsko není rovné Viktoru Orbánovi. U nás desetitíse občanů ukázalo uprchlíkům, že je vítají a já chci také využít této příležitosti příležitosti a chci těmto občanům poděkovat. Pan Orbán je problém, ne řešení. Paní Ford. Thank you. Děkuji vám. Čelíme bezprecedentní situaci. A musíme si stanovit eh, priority, musíme pomoci uprchlíkům kteří unikají před strašnými válkami, musíme vyřešit jejich, jejich bezprostřední potřeby a pomoci jim dlouhodobě. Různé země mohou pomáhat různým způsobem a měli bychom přestat ukazovat na druhé prstem. Ve Spojeném království již eh, v syrských táborech dáváme k dispozici více pomoci než vše ostatní země eh, dohromady a snažíme se pomáhat eh, lidem již v těchto táborech, abychom nepodporovali další pašeráctví. Jednotlivé země by měly při udělování azylu uvažovat také o efektu na vedlejší státy, protože azylant nemá automaticky právo se pohybovat po Evropě. To musí být jasné, protože jinak hrozí, že narušíme veřejnou důvěru ve svobodný pohyb v Evropě takže měli bychom mít jasno v těchto právech a nesmíme odkládat další reformy budování našich ekonomik. Pokud naše země nebudou mít dlouhodobé ekonomické plány a sílu, nebudou eh, moci eh, podpořit lidi, kteří potřebují naši pomoc, ať už zde či v jiných zemích. Pan Ernst, jedna minuta. Non c'è l'onorevole Ernst? Allora... Pani Ernst tady není? Nebo ano? Dámy a pánové, migrace se odehrává, protože pro ní jsou důvody. A bude se odehrávat, dokud pro ní důvody bude. A nemůžeme nikdo z nás rozhodovat, kdo má migrovat a kdo ne. A nejsou dobří a špatní uprchlíci, tak jak se to snaží nyní kategorizovat EU. Žádná zeď, žádný příkup, žádný slzný plyn či obušek nezabrání lidem v útěku. A místo represí, které se neustále objevují v EU a v členských státech, potřebujeme jasné ano pro přijímání a integraci uprchlíků a také v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a i v Polsku prosím mají být vítáni uprchlíci nezávisle na jejich etnickém původu a na jejich náboženské orientaci. Odmítáme tzv. pojem bezpečných zemí původu, protože mnoho lidí není bezpečí, například Romové eh, v oblasti západního Eh, Balkánu nebo jinak smýšlející osoby v Turecku. To podkopává azylové právo a válka není jeden jediný důvod eh, pro uprchlictví. Měli bychom si to uvědomit. Takže Evropská unie zatím činí nedostatečné kroky a členské státy též. Děkuji, pan Paxas, prosím, na jednu minutu. Já bych rád ocitoval australského premiéra Bota, který, když byl dotázán o úmyslech eh, přijímání nelegálních migrantů z Myanmaru a Bangladeše, řekli, neuděláme nic pro to, abychom podpořili lidi v tom, aby eh, se vydávali sem na lodích, protože by to případ nelegální migrace ještě zhoršilo. Asi se nikdo z nás nemyslí, že eh, australský premiér nedodržuje lidské hodnoty. My jsme otevřeli pandořinu eh, skřínku tím, že jsme vyslali signál migrantům, že jsou zde vítáni a že se o ně postaráme. Počet migrantů se z 11 násobil a pokud budeme činit takové kroky jako dnes, tak Evropský parlament se vlastně nebude, eh, neudělá nic jiného, než že zvýší nelegální migraci. Děkuji. Paní Holmer na minutu 30. Pane předsedo, pane komisaři, vážené předsednictví, dámy a pánové, dovolte mi, abych panu komisaři Avramu Polosovi srdečně poblahopřála k balíčku, který zde dnes představil. A děkuji za to, že v tomto důsledném čase jsme dostali konkrétní návrhy ze strany komise. Za druhé mi dovolte říci, že je důležité, aby asilové standardy, alespoň ty minimální standardy, byly dodržovány ve všech členských státech, tak aby uprchlíci, ať už eh, se dostanou kamkoliv, aby s nimi bylo řádně nakládáno, například také v rámci přerozdělování, pokud ho schválíme, aby eh, s nimi bylo náležitě zacházeno aby byli náležitě ubytováni. Potřebujeme naléhavě krizový mechanismus. Bez něj EU nemůže náležitě nakládat s krizemi a s tím, když se objeví e, vlny uprchlictví z důvodu válek nebo nouze. Paní Ernst, e, zde bych vám ale chtěla odporovat, protože existuje jasná definice uprchlíka a asilového práva nelze to jen tak nadivoko míchat s pracovní a hospodářskou migrací. To musíme náležitě oddělovat a také právnicky se k tomu náležitě stavět a dát členským státům možnost, aby také podle vlastní situace na pracovním trhu reagovali a neprohlásit prostě jakoukoliv hranici za otevřenou. To v rámci Evropské unie vlastně by zvyšovalo nepokoje. Děkuji. Pan Fleckenstein na jednu minutu. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nechci opakovat všechno to, co již bylo řečeno, ale chci, abychom vyslali odsud signál místním orgánům, které řeší za velice obtížných podmínek eh, uprchlický problém, ať eh, na ostrově Kos nebo Lesbosu. A to platí i pro ty, kteří nejsou v EU. Srbská vláda a také srbské místní orgány dělají v současné době více pro uchrlíky než některé členské vlády, vlády členských zemí. A tento signál bychom tedy odsud měli vyslat. A toto platí samozřejmě i pro mezinárodní Mezinárodní červený kříž, Samarita International a pro různé další organizace, které jsou v této oblasti aktivní. I tyto organizace bychom měli jednou pozvat a srdečně jim poděkovat, protože na ně můžeme být více hrdí než na některé premiéry ve vlastní unii. A nyní pan Zíle, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Když používáme krásná slova jako humanismus, solidarita, hodnota, pak to často svědčí o slabosti a chaosu v našich institucích a toto může vést také e, ke slabosti celé Evropy. Jestliže budeme chaoticky přijímat imigranty, z jejich jsou většina e, silnými mladými muži, e, když potom ta také tito uprchlíci eh, potopí lodě a když také uprchlíci z eh, nad nejsou spokojeni, když uprchlíci přicházejí do Lotyšska, jestliže nebudeme zavádět povinné kvóty a když mají být opět zavedeny hraniční kontroly, komu to pomůže? To nepomůže eh, ani uprchlíkům, ani eh, těm, kteří budou uprchlíky přijímat. A to bude zvyšovat eh, skepsy v Evropě a my nesmíme být populističtí. anche per lei, prego. Kolego. Kol, pane kolego, kolegyně, kolegové, lidé eh, ukázali, jakou, v jaké Evropě chtějí žít, to znamená v otevřené společnosti, která pomáhá eh, uprchlíkům. Chtějí Evropu, která nemá nic společného s tím, co chtějí nacionalisté a e, lidé z krajní pravice. Takže bychom neměli přejímat jejich politiky a ideologie. Pevnost Evropa musí skončit. Represivní politiky jen důvodní jejich argumenty. Evropa si musí vybrat. Nemůžete mít všechno. Pokud chcete solidaritu, musíte podpořit distribuční klíč, alternativy dublinskému systému. A nemůžeme podpořit represivní opatření jako navracení, e, seznam bezpečných zemí nebo e, vojenské zásahy ve Středomoří. Podporujeme Evropu solidární. Děkuji. Pan Danžan, máte slovo. Pane e, komisaři, vaše návrhy ukazují tu komplexnost hledání vyváženého řešení ve vztahu k uprchlíkům a dalším evropským zemím a také smysl pro zodpovědnost, který nás vede k přiznání, že nemůžeme přijmout všechny. Příliš často je tu taková karikaturní debata mezi eh, Eh, návrhy, které mají vést tomu, abychom měli dobré svědomí a pak nerealistická eh, řečení, která směřují k tomu mýtu nulové migrace. Nejde o to, jak regulovat, organizovat migraci, protože nejde o, jenom o rozsah těch toků, ale také o to, že tyto toky jsou zatím anarchické, chaotické, dezorganizované což eh, eh, potom vyčerpává tu spontánní eh, štědrost, velkorysost našich společností. Proto musíme mít politiku daleko energičtější, včetně politiky návratů, včetně lepší ostrahy našich vnějších hranic, lepší solidaritu mezi státy a pokud jde o diplomaci, tak musíme připomínat některým zemím, že jistě byly velmi velkoryse, pokud jde o uprchlíky, třeba Turecko, kde je skoro milion uprchlíků, ale e, e, ty strategické jejich volby k syrskému konfliktu nejsou správné. Děkuji. Paní Valenciano, na minutu. Děkuji vám, pane předsedo mezi Řeckem, Itálií a Maďarskem je situace následující. Na 700 tisíc uprchlíků jimi prošlo v minulých měsících. A v Evropě bychom měli usilovat o to, abychom se situací nakládali koordinovaným a solidárním způsobem. Prodává se v poslední době mnoho záchranných vest Eh, opravdu se na tom hrozně vydělává na druhé straně Středomoří. A paní Morgerini řekla, už nejde jenom o city, musíme opravdu udělat konkrétní činy. Podporujeme návrh Evropské komise a neměli bychom jenom hledět na ty strašlivé výjevy, ale opravdu něco účinně udělat v Evropě. To je důležité. Potřebujeme mír a stabilitu v Sýrii, Jemenu, Afghánistánu, v Iráku. Potřebujeme účinnost, potřebujeme mír. Jenom tak problém vyřešíme. A e, vlády, národní vlády, které hledí jiným směrem, když se to týká migrantů, ti by měli být odsuzováni a měli bychom sankcionovat ty, kdo nedodržují naše e, základní pravidla. Paní Gál na jednu minutu vážení kolegové, chtít pomoci, to je vlastně součástí naší DNA, je to lidské být soucitný. A jsou zde lidé, kteří opravdu potřebují naší pomoc. A abychom ji mohli poskytnout, musíme zvládnout eh, situaci na evropských hranicích. Musíme je chránit a e, musí e, zde mít opravdu konzistentní přístup, což mi zde chybí. Konzistentní implementace pravidel, která máme. Pokud to neuděláme, tak Schengen skolabuje. Schengenská pravidla týkající se vnějších hranic, to je pravidla, za jakých můžete vstoupit do šengenského prostoru, nadále platí. A co pravidla týkající se navracení platí nadále? Pokud ano, tak nemůžete jenom čistě pod mediálním tlakem eh, ukazovat prstem na nějakou eh, zemi, jako je Maďarsko, jenom za to, že se snaží implementovat ta pravidla, která máme a dodržovat je. Většina lidí, kteří přicházejí do Evropské unie, řečnice byla přerušena, pan na minutu. Kolegové, slyšeli jsme Eh, pana Junkra, který zmínil laskavost lidí v Mnichově na řeckých ostrovech a eh, ty plány, které jsme tu slyšeli, eh, čili ukazují, že jsou laskaví lidé ve všech zemích Evropy, ale oni si kladou prostou otázku, co dělá Evropa, co dělá Evropská unie. A moje odpověď je, Evropská unie jsou členské státy a členské státy se setkávají v pondělí. Až se setkají, měli bych chápat, eh, že tyto předložené plány jsou důvěryhodné. Ať kdokoliv říká cokoliv z politického spektra tohoto sněmovny, parlament odvedl svou práci k relokaci rychle a účinně. My jsme naši práci odvedli, ale to, co se bude dít eh, v pondělí, budou to nějaké optauty, nějaké ředění, nějaké ukazování prstem, nebo uvidíme jasnou odpověď na největší uprchlickou krizi od druhé světové války. Evropská unie a její e, součlenské státy a její lidé nesklamme je 14. E, září. Pan Kudrica, <clears throat> paní Kudrická tedy e, na minutu. Pane předsedo, děkuji. Nemůžeme připustit situaci, kdybychom vnímali pouze problém migrace na jihu a nevnímali, co se děje na východě. Všichni dobře víme, že pohlédneme-li za hranici k Donbasu a Rusku, tam je milion e, lidí, jejich životy jsou ohroženy a e, jejich životy a životy jejich dětí jsou stejně v sázce jako těch, kdo prchají ze Syrie. A Polsko má velmi odhodlanou politiku eh, s tím, že milion, takřka milion lidí z Ukrajiny dostalo eh, v průběhu eh, loňského roku dočasná víza. Jsou vydává, bylo vydáno 500 tisíc po půl milionu těchto víz. A my teď v Pol slyšíme, že máme otevřít naše dveře uprchlíkům z jihu. Dobrá, ale musí to probíhat důstojným způsobem. Eh, bene Juncker, ma è importante modificare il trattato di Dublino di fronte al dramma umanitario, sia per l'Italia che... Je důležité, abychom změnili smlouvu, pokud jde o, o humanitární eh, pomoc. Děkuji každopádně za stručnost vaší poznámky. Tím se nám daří zůstat v, v časovém limitu. Máme ještě chviličku do hlasování, takže můžeme přistoupit ke Catch the Eye. Zástupci skupin. Já si domnívám, že solidarita, koordinace, humanitární eh, pomoc, velkorysost, to jsou hodnoty, které odpovídají jak tomu, co řekl pan předseda komise, ale eh, co zastupuje i celá tato eh, sněmovna. A i my se chceme připojit k těmto eh, hodnotám ve vztahu k uprchlíkům. Ale mám jednu otázku. Bylo tady navrženo jednotlivé katolické farnosti si brali také uprchlíky Eh, to je jasné, ale musí to dál vyjasnit. A pan eh, předseda Task samozřejmě odsoudil eh, pašeráky a převaděče. Jak bychom k ním mohli přistupovat efektivněji, zabavovat jejich plavidla? Protože tito převaděči jsou skutečně ti hlavní viníci. Děkuji, pan Slein. Paní Slein. Beh, questo Parlamento ha votato in aprile Pane předsedo, tento parlament v Dubnu schválil usnesení, které obsahovalo již povinné kvóty. 2014 šest členských států převzalo 77% žadatelů o azyl z 28 států. Je to odpovídá toto článku 68 smlouvy. E, postoj rady je v této otázce ostudný a s takovými to vůdci by nikdy nebyla eh, společná Evropa vytvořena. My bychom měli okamžitě zavést stálý eh, mechanismus kvot, tak abychom dostali naší zodpovědnosti jako Evropané. A musíme také řešit další problémy. Pan Čombasky, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo, milí kolegové. Nejdříve musíme rozlišovat mezi uprchlíky a nelegálními migranty. Jestliže převezmeme všechny, kteří přijedou uh, na kontinent a žádají tito lidé o prchlický azyl, tak by to znamenalo, že bychom měli poskytnout útočiště více než 100 milionům lidí z Afriky a středního východu. A my musíme také hovořit o důvodu tohoto uprchlického přílivu. To souvisí také s válkami v Syrii a v Iráku. Také jsou konflikty konflikty na Středním východě a v Africe jestliže nadále se budou v těchto zemích odehrávat politické a válečné hrátky, pak budou lidé utíkat. Takže my musíme podporovat ty, kteří bojují proti islámskému státu. Musí dostat financování a musí také eh, odstranit jednu z příčin. A nyní paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. v rámci této krize musíme konkrétně jednat. V Baskicku se snažíme ukázat naší solidaritu. 14. září na summitu musíme schválit evropskou politiku založenou na solidaritě a zodpovědnosti. My se musíme zaměřit na přijímání uprchlíků, potřebujeme také bezpečné trasy do Evropy a zlepšení podmínek v utečeneckých táborech. Musíme bojovat proti uprchlické mafii. Potřebujeme upřímnou a dobrou politiku v zemích původu a potřebujeme také euro jednotky proti eh, eh, pašerákům a musíme tady mít Evropu proti populismu a my jako Baskicko jsme se chtěli k této spravedlivé politice přispět. A nyní pan Sacharov. Prego, onorevole κύριε πρόεδρε η σημερινή μακροσκελής και θαραλέα θα έλεγα εισήγηση του Προέδρου Γιούγκερ που έστω Děkuji. Dlouhý a odvážný projev předsedy Junckera, který se eh, týkal také hodnot a zodpovědnosti EU, vlastně přiznává stroskotání zahraniční politiky EU. Bohužel zahynuly tisíce lidí při pokusu dostat se do Evropské unie. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i nyní řešíme tento problém opravdu v poslední eh, minutě a musíme být aktivní na všech úrovních a chopit se hlavně naší vlastní zodpovědnosti. Hlavně je postarat se o to, aby už žádný uprchlík nemusel riskovat svůj život a musíme osoby přijímat důstojně a chovat se zodpovědně, vzít za své otázku migrantů. My všichni musíme umožnit legální migraci. Potřebujeme také závazné systémy. Musíme odstranit kritérium té první přijímající země. Potřebujeme účinné iniciativy. Řečnice je přerušována. Děkuji, pane předsedo pokud by mi hrozila nebezpečí, chtěl bych také eh, eh, odejít, eh, někam se uchýlit. A musíme to pochopit, musíme chápat, že azyl znamená, že se uchylujeme před skutečným nebezpečím, to znamená rozlušujeme mezi těmito lidmi a ekonomickými migranty. Ale Evropské návrhy se snaží tyto principy opustit. Snaží se vytvořit mezinárodní právo. Snaží se opustit dublinské, uh, dublinská pravidla. Bohatí uh, poslanci a lidé ze střední třídy, kteří se jsou schopni se izolovat před dopady eh, migrace, sociálními dopady mohou takto ulevit svému svědomí, ale co eh, ti chučí, kteří již teď jsou marginalizováni a kteří budou trpět těmito systémy? Eh, nemůžeme myslet na jedny, aniž bychom mysleli na druhé. Děkuji. Kolegyně Morvaj. Děkuji. Souhlasím s paní Gál, respektive a já žádám, abychom tady nepostupovali tím způsobem, kdy se skutečně neodpoví na naše otázky. Například, plní Maďarsko závazné standardy, které v Evropě jsou, nebo ne? 10 až 15 mm, eh, milionů Maďarů je potřeba s eh, se eh, k ním vyjádřit, oni nás sledují. Máme hájit a strážit naš, střežit naše hranice nebo ne? Prosím, odpověď, odpovězte jasně. Protože paní Merklová teď vydala těmto lidem de facto pozvání a oni to tak vnímají. Oni si myslí, myslí že mají právo e, se odebrat do Německa. A jakákoliv právní opatření, jakékoliv policejní opatření jim jen stojí v cestě je to irituje, nechtějí zůstávat v těch přijímacích centrech, nechtějí plnit pravidla a zákony. No tak co máme dělat za těchto okolností? Chiudiamo qui il dibattito, vi ringrazio per... Ano, nyní končím debatu, rozpravu. Děkuji vám za to, že jste dodrželi čas. Omlouvám se, že jsem někomu musel odebrat slovo, ale tak jsme měli čas na více řečníků a nejdříve má slovo pan komisař Avra Pomopoulos. Děkuji vám milí kolegové, chtěl bych vám všem poděkovat za vaše reakce a také za vaši většinovou podporu přístupu komise. Já skutečně doufám, že naše návrhy budou rychle schváleny, protože my nyní potřebujeme rychlá rozhodnutí. Já Obzvláště se těším na účast parlamentu na budoucí rozpavě o trvalém relokačním mechanismu a o e, řízení seznamu bezpečných zemí, kde bude také parlament spoluzákonodárcem my se budeme ze všech sil snažit implementovat již schválená rozhodnutí a že budeme se snažit také zabezpečit, aby členské státy aplikovaly společná pravidla. My také budeme v tomto úsilí počítat s vaší podporou tato migrace bude trvat nadále, to je fakt. Schválený balíček je pouze jedním krokem k lepšímu řízení migrace. My také musíme pracovat na integraci uprchlíků. To je zásadní věc pro evropskou soudržnost. Úspěšná Eh, integrační politika je úspěšným nástrojem proti druhotnému hnutí. Spolupráce s třetími zeměmi a také je zásadní otevřít legální cesty do Evropy. To jde ruku v ruce s válkou, kterou jsme vyhlásili převaděčům. Členské státy se shodly na relokačním systému v EU. Nikdy jsme neměli tolik táborů v Evropě a tolik uh, uh, uprchlíků a proto musíme nyní tuto krizi řešit. Taky je zásadní ochrana hranic. Za budeme dále přemýšlet o tom, jak spravovat a e, lépe hlídat naše hranice. Já vám děkuji za obecnou podporu. E, vzal jsem na vědomí vaše připomínky a také jsem s radostí zaznamenal, že budeme všichni chtít vzájemně spolupracovat, že chceme také zvýšit porozumění mezi námi a doufám, že dospějeme ke společnému řešení. Děkuji vám, pane komisaři. Vy jste hovořil jménem komise a nyní za radu pan minister Schmidt. Pánové, poslanci a poslankyně, já vám chci poděkovat za tuto nesmírně podnětnou a bohatou debatu a ujistit vás, že předsednictví bude pokračovat, jak řekl pan komisař, v dialogu a spolupráci s vaším parlamentem. Prosím vás, kolegové, Ukončujeme tady velmi významnou debatu a slovo má komise, takže vás eh, vyzývám, abyste prosím poslouchali v tichosti. Omlouvám se. Ano, takže měli bychom pokračovat v této spolupráci a v tomto dialogu s vaším parlamentem. Tento dialog má obrovskou eh, hodnotu, politickou hodnotu právě v, tém, v tomto nelehkém období. Předsednictví nebude šetřit úsilím eh, ve snaze rychle pokročit. Myslím, že hodně eh, poselství jde právě tímto směrem. Budeme eh, spolupracovat se všemi aktéry na bázi návrhu komise. Příští rada, k níž dojde příští, po, již příští pondělí za několik dní, má tak velkou zodpovědnost a já doufám, že některá poselství, která eh, byla eh, vyjádřena v této sněmovně, budou vzata v potaz eh, v průběhu práce této rady. Existuje konsenzus mezi námi všemi, že máme-li uspět, musíme zůstat jednotní a musíme mít jasné priority a jasné zdroje k dispozici, abychom tyto cíle splnili. Musíme postupovat se rychle dohodnout na nových nástrojích, které jsou uspůsobené nové situaci. Budeme potřebovat přístup celostní. Opakuji, co jsem již uvedl v předchozím příspěvku. Nemůžeme dále přešlapovat, váhat a dělat něco dočasného. Nemůžeme nechat si čas jen tak utéct. Děkuji, pane Schmidt. Dovolte mi jménem všech poděkovat zástupcům komise a rady kteří, za to, že s námi strávili toto dopoledne na těchto důležitých rozpravách. Teď je tu sedm návrhů usnesení. Nyní je rozprava uzavřena a Eh, zítra v poledne bude hlasování a nyní přejdeme k hlasování, která je, jsou naplánována na dnešek. A já předávám předsednictví panu Wielandovi. Die zuständigen griechischen Behörden Příslušné řecké orgány podaly žádost o